hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a usnesení je přijato. Takže kolegyně, kolegové, pořad jednání je ukončen. Pokud nejsou žádné námitky, tak usnesení